So good afternoon, colleagues. We can... Dobré odpoledne, kolegové. Můžeme zahájit odpolední zasedání. Včerejšího denního zasedání přijaté texty jsou k dispozici. Jsou zde nějaké námitky? Pokud nejsou, tak zápis je schválen. Dalším a prvním odpoledním bodem pořadu jednání jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Prvním bodem je Pákistán, zavraždění guvernéra Pandžábu Salmána Tasíra. A já dám slovo nejdříve autorům, to znamená paní Šáke na dvě minuty. Madame Šáke. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegové. V Pákistánu probíhá zásadní boj. Extremismus, který jsme zaznamenali, musí skončit. Především zneužívání zákonů proti rouhání. Vede to k atmosféře strachu, netolerance a v nejhorších případech extremismu. A boj proti extremismu není snadný úkol pakistánská vláda a všichni občané, kteří souhlasí s tím, že netolerance a extremismus jsou nepřijatelné, potřebují naši podporu. Musíme vyhladit terorismus. Guvernér, pan Tasír, byl násilně zavražděn na základě netolerance členem své vlastní stráže, lidí, kteří ho měli chránit. A jeho dcera, Sarbano, napsala dopis, který byl zveřejněn v novinách New York Times. A z toho bych chtěla ocitovat, protože si myslím, že ona přesně celou věc vystihla. A je dobré použít její slova na památku jejího otce. Opacha tady uvádí, pan Kadry a jeho zastánci se pletou, když si myslí, že se jim podařilo umlčet hlas mého otce anebo hlasy milionů, jako je on, kteří věří v sekulární představu zakladatelů Pakistánu, pana Džina. A pokračuje, jsou lidé, kteří říkají, že smrt mého otce byla posledním hřebíčkem do rakve tolerantního Pákistánu. Že liberální hlasy v Pakistánu teď budou umlčeny. Ale my jsme pohřbili hrdiného člověka, ale ne odvahu, která inspirovala ostatní. Ostatní následují, odsoudili zákony o rouhání i ostatní politici. A já si myslím, že to musíme podpořit tady v Evropském parlamentu. Dcera guvernéra Tasíra jela na Smith College, studovala evropskou politiku, lidská práva. Příliš mnoho mladých lidí v Pákistánu se vzdělává v madrasách. Musíme zajistit, že mladá generace bude mít příležitosti, naučí se žít společně v různorodé společ společnosti, kterou je Pákistán. Děkuji. Teraz pan Poremba, prosím. Pan Poremba. Pane předsedo, několik týdnů po co vládnoucí koalice v Pákistánu Eh, měla eh, těsně před zhroucením se guvernér ta vražda eh, guvernéra Panžábu způsobila velký rozruch. To protože tato osobnost měla velkou morální autoritu a volala po ochraně křesťanů, zejména o propuštění jednoho křesťana, který byl odsouzen za rouhání. Toto není první taková vražda v Pákistánu, dokazuje, že bezpečnostní situace je velmi špatná. Dokazuje to také, že Pákistán se postupně dostává do situace, kdy ti, kteří jsou u moci, budou donuceni k ústupkům vůči extremistům. Včera jsme tady hovořili o e, eh, pronásledování křesťanů a já si myslím, že bychom měli vyzvat paní Ashton a její službu, aby vyvíjela politický tlak na vládu Pakistánu, aby se postavila těmto extremistům. Děkuji teď paní Korhola na jednu minutu, pane předsedo. Bylo šokující, ale bohužel nepřekvapivé, když jsme se dozvěděli, že tento guvernér Tasír byl zavražděn podobně jako minister Šabarbaty a Benazir Butová byli eh, mý dobrý, dobří přátelé. To, co je všechny tři spojuje, je jejich obrovská odvaha, odvaha se postavit kritikům a eh, postavit se proti zákonům, proti rouhání. Pakistánská vláda přijala několik důležitých kroků na zlepšení práv menšin, například tím, že vyčlenila eh, určitou kvotu pro místa veřejné správě Vláda se také rozhodla eh, přeskoumat některé diskriminační zákony, včetně těch proti rouhání. Ta práce ale ještě není u konce a čeká ještě celá řada kroků, pokud eh, bude existovat eh, tak špatná legislativa, která umožňuje extremistům a teroristům prosazovat svou vlastní agendu. Je těžko se věří eh, ve skutečný závazek v demokracii. Já doufám, že tímto usnesením vyjádříme naši neutuchající solidaritu s pakistánskou vládou v jejím boji proti terorismu a šíření extremismu. Děkuji. Thank you, Madame Korhola. Děkuji, paní Korholo. A nyní bude mít slovo paní Geringer de Odenberg. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Přesně před osmi měsíci, 20. května, Evropský parlament přijal usnesení, které se týkalo svobody vyznání v Islámské republice Pákistán. Dnes je toto téma opět na pořadu jednání. V důsledku nábožensky motivovaného trestu smrti 35-leté Azii Bibiové a vraždy Salmana Tasíra, který obhajoval. Ukazuje se, že situace, kterou jsme popisovali před osmi měsíci, se nejenom nezlepšila, ale dokonce se zhoršila. Dnes v Pákistánu můžete zemřít za rouhání i za svobodu slova. Vražda ta síra ukazuje, jak citlivá je to situace. Pákistán je nábožensky rozdělený do takové míry, že na obou stranách, na straně křesťanů i muslimů, umírají lidé, včetně zástupců místní vlády. Veřejná podpora pro změnu trestního zákonníku, především ustanovení 295c o trestu smrti, také znamená trest smrti. Nicméně my chceme od eh, pakistánských politiků odvahu, zvlášť od opozice, která blokovala vládní reformu kodexu. Celá, z nich, celá řada z nich podporuje takovou věc, jako je třeba zlepšení vztahů s novináři a s médií nebo vzdělávací materiály ve školách. Dnes Evropský parlament nezasahuje do vnitrostátní záležitostí Pákistánu, jen připomíná článek 20 ústavy z roku 73 a svobodu vyznání, která je tam zakotvena. Děkuji a další je paní Veržia na dvě minuty. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, chtělo by se mi říci úvodem, že jsem si přečetla společné usnesení o Pakistánu a především o eh, zavraždění guvernéra Tasíra s zájmem. Je to eh, ve zvláštním kontrastu s tím, co jsme přijali dopoledne o křesťanských menšinách. My všichni tady v eh, tomto sále eh, věřím, jak si věnujeme jak si velký význam svobodě vyznání a mm, měli bychom tedy věnovat pozornost všem, kteří jsou persekvováni z důvodu svého vyznání nebo v okamžiku, kdy chtějí změnit vyznání nebo kdy nevěří v Boha. Pokud budeme chtít eh, bojovat proti fundamentalismu, měli bychom eh, se eh, brát za všechny, kteří jsou jejich obětmi, protože žádné náboženství není chráněno před netolerovatelnými excesy. Počínaje vražděním indiánů v Americe, vzpomeňme na křižácké války, Eh, inkvizici, eh, boje s eh, protestanty, antisemitismus 20. století, který přežívá v řadě zemí Evropské unie, hm, potají. Všechna náboženství mají své fundamentalismy a hm, prvními obětmi zpravidla bývají umírnění vyznavači stejného náboženství. Z toho důvodu vražda Guvernéra Tasíra je příkladná. Tento člověk byl zavražděn, protože byl příkladem tolerance a protože se postavil proti zákonu, proti rouhání a proti jednání některých extremistických eh, skupin, hm, jako třeba v případě ženy, která byla odsouzena k smrti právě na základě zákona proti rouhání. Mm, a eh, fanatické eh, skupiny, které podporují jeho vrahy. To je ještě více netolerovatelné, protože ten zákon proti rouhání eh, se vztahuje především na muslimy a, týká se všech náboženských menšin, ale i žen a odborářů, advokátů, novinářů. Všichni tito lidé často jsou zbavováni svých základních svobod, když, a to ještě když nemusí žít v utajení. Bylo by na čase, aby komise a e, vnější služba změnili politiku a ráda bych, pane komisaři, abyste e, nám vylíčil přesné hodnocení naši doho- našich dohod s Tuniskem a e, jaké jsou naše vztahy. E, Tunisku by nám mělo a vám všem by mělo sloužit jako příklad. Děkuji. A nyní paní Lambert na dvě minuty. Myslím, že Všichni v tomto sále by chtěli vyjádřit svou soustrast rodinám a přátelům eh, panžábského guvernéra Tasire. Myslím, že dnes si připomínáme jeho jasnou podporu Azi Bibiové. Víme, že jeho postoj byl kontroverzní a nebezpečný. Myslím, že jsme všichni, eh, eh, všichni litujeme jeho vraždy ale neměli bychom zapomínat na to, že ho mnozí oplakávali a dělali to na veřejnosti jako akt odvahy. Měli bychom si uvědomit, že v Pakistánu působí také regulátor médií, který eh, kontroluje obsah médií v souvislosti s touto vraždou. Víme, že eh, pakistanští občané jsou tím ohroženi, že jsou to eh, muslimové, křesťané nebo další, a to už tady řekli mnozí přede mnou. Měli bychom se také uvědomovat, eh, že Pakistán je novou demokracií, která ale čelí konfliktům na svých hranicích. Byla postižena nedávno povodněmi, v tomto týdnu ještě navíc zemětřesením. Víme, že to je stát s velkými problémy, ale my bychom si měli uvědomit, že potřebuje naše podporu s rozvojem demokracie, nejenom v tom politickém souboji s extremisty, a také při obraně lidských práv. Já si myslím, jako demokratičtí poslanci bychom měli podporovat všechny ty, kteří se snaží dosáhnout změny a podpořit jejich eh, hlas, ale i taky bychom měli urgovat eh, pakistánskou vládu, aby například Eh, zlepšila situace v oblasti eh, lidských a politických práv na základě mezinárodních dohod. A to jsme řekli také při návštěvě naší delegace s Pákistánem. A i nadále budeme tlačit na to, aby tyto zákony proti rouhání se změnily, protože ty zákony jsou zneužívány. I thank you. Já vám děkuji a nyní si vyslechneme řečníky za politické kluby. Začneme panem Kalamem, má jednu minutu a bude hovořit jménem ELS. My všichni odsuzujeme brutální vraždu panžábského guvernéra 4. ledna. Tato vražda byla spáchána v kontextu, kdy pan Tasír byl proti neslavně známému zákonu proti rouhání, který je nezákonným ospravedlněním pro pronásledování a utlačování dalších náboženských skupin když vyjadřoval obavy, nebo my vyjadřujeme obavy o extremismus Pákistánu, také schápeme, že umírnění muslimové a pákistánská vláda, jejímž členem byl pan Tasír, utrpěli velkou ztrátu a chceme jim vyjádřit svou soustrast. Máme obavy z toho, že mladí právníci chválili vraha, ale také víme, že velká část pakistánské společnosti odsoudila tuto vraždu. Je důležité, aby vlivné náboženské orgány volali po změně zákona proti rouhání, a to žádáme i my. A přejeme pakistánským orgánům hodně úspěchů v boji proti extremismu. Děkuji. To byl pan Kelam a nyní za socialisty a demokraty pan Repo punjabin guvernöörin Salman Tasirin murhasta. Děkuji, pane předsedo. Vražda uh, guvernéra eh, Tasíra eh, je důsledkem růstu náboženské netolerantnosti v Pakistánu. On byl jedním z mála, kteří eh, otevřeně kritizovali zákon proti rouhání a mm, v souvislosti s e, odsouzením Habibiové e, k smrti. Mm. Všichni e, občané, kteří si dovolí kritizovat stávající systém, bývají opravdu, bývá s nimi velmi těžko, těžce nakládáno. A do, Úcta k lidským právům by měla být jednou ze základních podmínek tehdy, kdy Evropská unie eh, poskytuje nějaké obchodní výhody a podobně. Pakistan, děkuji. Eh, pan Repo a nyní za liberály a demokraty paní Ojuland. Pane předsedo, eh, Vražda guvernéra Tasíra je nejenom soukromá tragédie, je to také tragédie demokracie v Pakistánu. Celý tento nešťastný incident a případy, které jsou zmíněny v rezoluci, představují eh, zastrašující prostředí, eh, v, v níž by se společnost Pakistánu mohla sekularizovat a, ehm, a rostet se extremismus. Jakkoliv se Pakistán nazývá demokracií, co se týče svobody vyznání, která je garantovaná ústavou, je naprosto eh, zase pošlapána aplikací zákona proti rouhání hm kterou, který kritizoval Salman Tazir. Eh, já bych chtěla eh, říci, že aplikace a dopady aplikace takovéto nelid, takovéhoto nelidského zákona eh, vede mm, k celé řadě důsledků. Jestliže by Pakistán zrušil tento zákon v měl by z toho mnoho výhod. Já doufám, že pakistánská vláda znovu eh, přijme opatření proti eh, eh, násilí a extremismu, protože násilí je násilí a já doufám, že mm, Pakistán nebude chtít, aby vznikla vyloženě otevřená občanská válka s Talibanem. Děkuji nyní za reformisty a konzervativci pan Černický. Děkuji vám, pane předsedající. Opětovně tady mluvíme o Pakistánu, mluvíme tady o problémech eh, v politice Pakistánu, mluvíme tady o politické vraždě. Přijali jsme před několika měsíci usnesení, které se toho ještě týkalo. A vidíme tak, že to téma se vynožuje neustále znovu. Podle mě bychom měli v této souvislosti hovořit o tolerantnosti vůči těm muslimským imámům, kteří vystupují na veřejnosti, například Peševáru, a kteří volají po, vražde, po vraždě, kteří nabízejí dokonce za takovou eh, vraždu nebo za takové zabití, nabízejí odměnu. A přitom pakistánské úřady na to nějak nereagují a je potřeba říci, že tato nečinnost eh, je činí za to zodpovědným. Děkuji za EFD, Earl of Dartmouth. Já mám osobní prohlášení, já jsem strávil, eh, když nám bylo něco přes 20, eh, nějaký čas eh, se Salmanem Tasírem. Salman mi napsal, abych ho navštívil jako jeho osobní host v rezidenci guvernéra Panžábu a ten dopis ke mně dorazil teprve po jeho vraždě. Salman byl muž, který měl šarm, charisma a inteligenci, byl to také velmi schopný a efektivní člověk. Myslím, že eh, představoval jednu z nejlepších tradic eh, Pakistánu. Byl to muslim, ale vůbec nebyl fundamentalistou. Salman eh, podporoval tu, onu křesťanku, která byla odsouzena k smrti za takzvané rouhání. Zaplatil za to svým životem. Byla to politická vražda. Pakistan není jenom velkou rozvojovou zemí, která má více než 20 jaderných hlavic, já jsem dnes jsem především přišel proto, abych vyjádřil eh, svůj hluboký zármutek, ale chtěl bych také vyjádřit naše obavy, obavy nás všech nad Pákistánem. Děkuji a dalším řečníkem je pan Mann. Děkuji, pane předsedající. Násilná smrt eh, guvernéra Panžabu Salmana Tasíra je symbolem náboženské netolerantnosti a ukazuje, jak silný je politický boj. Desetisíce demonstrovali na ulicích Pákistánu a to ne proti této vraždě, ale eh, aby oslavili jeho, eh, tyto násilníky. Eh, mnozí Pákistánci jsou vystaveni vysokým trestům, včetně trestu smrti za rouhání. Nedlouho předtím, a už na tom, o tom hovořilo několik kolegů, byla odsouzena za údajné rouhání proti moho, eh, pro, eh, prorokovi Mohamedovi Azia Bibijeva. A to byl jeden z nejsilnějších eh, hlasů proti extremismu. Jeho smrt oslabuje vládu, jež byla teď oslabena také vystoupením jedné ze stran z koalice. Pakistanu jsou 3 miliony křesťanů, velmi malý podíl na celkové populaci Otázka je, co se s nimi stane teď. Evropa by měla zasáhnout a naše delegace pro s Pakistánem, jejím se místo předsedou, bude nadále podporovat takovéto osoby. Je potřeba vyjasnit okolnosti eh, jeho smrti a eh, násilníci musí být předváni před pravdnosti. Děkuji vám, pane Mane, a jec pan Paleckis je na řadě. Vážený pane předsedo, Situace v Pákistánu začíná být velmi složitá. Vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. Takovéto události, jako politické zabíjení, z náboženských důvodů, zabití známé osoby, je šokem pro celou zemi, pro celou společnost. A může to vést k dalším událostem v této zemi? Může to vést k rostoucímu náboženskému fanatismu? Naše usnesení by mělo mít následující účinek. Měli bychom se pokusit ovlivnit události, aby se obírali jiným směrem. Měli bychom pomoct pákistánské vládě, aby našla odvahu a postavila se náboženské netolerantnosti. Takové kroky bychom měli důrazně podpořit. Měli bychom také podpořit nezávislost soudců, když rozhodují v obtížných případech, jako třeba v případech rouhání. A jako poslední v tomto kole je pan Sogor Čaba. Pane předsedající, já už jsem eh, několikrát vyjádřil svou podporu v eh, minulosti vždycky, když došlo k porušování lidských práv někde ve světě. Dnes jde o Pákistán. Tu, to eh, vraždu nesmíme nechat bez povšimnutí. Víme, že tady jde o náboženskou svobodu, o svobodu vyjadřování, o ochranu menšin. Všichni víme, že v mnoha zemích jsou pro následování křesťané. Nejenom v Pákistánu se množí eh, tyto případy a proto by Evropská unie měla prostřednictvím naší služby pro vnější činnost ehm, vyjádřit naši podporu základním hodnotám, z nichž eh, jednou je náboženská svoboda. A to můžeme bránit tak, že budeme vždy odsuzovat eh, jakékoliv útoky na křesťanské jakož jiné menšiny. Děkuji a nyní přicházejí spontánní řečníci. Máme drobný problém, protože mám asi 14 žádostí o slovo, takže já navrhuji, že vám všem dáme slovo, ale držte se jedné minuty, aby mohli hovořit všichni vaši kolegové. Takže pouze jednu minutu a nejprve dávám slovo panu Silvestrisovi. Pane komisaři, Evropa nechce eh, zůstat s kříženýma rukama. Vražda guvernéra Panžábu je vážná věc a situace se zhoršuje. Napětí mezi muslimy a křesťany je čím dál vyšetší. Zákon proti rouhání porušuje základní svobody a ti, kteří jako guvernér Panžábu pouze říkají, že nesouhlasí, jsou prostě zabiti on zemřel prostě proto, že byl umírněný, statečný a řekl, že nemůže akceptovat takovýto zákon a jiné zákony, které jsou v rozporu se základními svobodami. Takže Evropa musí e, nutně zasáhnout, jinak všichni ti, kteří statečně bojují, zůstanou o samotě. Děkuji, děkuji také za dodržení času a nyní eh, pan Arlaky má slovo. Prosím. Pane předsedo, jen pár slov Eh, kritiky na adresu jak část evropské veřejnosti a, těch, a těchto poslanců hodnotí Pakistán v jeho boji s eh, terorismem. Eh, když se podíváme na úsilí obča, občanské společnosti a vlády v Pakistánu proti extremismu, mělo by být všem jasné, že 90% nebo více Pakistánců je proti terorismu a platí za to vysokou cenu a e, smrt guvernéra Tasíra byla odsouzena drtivou většinou lidí a e, také významnými e, náboženskými učenci, kteří vraždu odsoudili, podobně jako umírnění muslimové a většina vlády. To zase musíme uznat. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Jetemaky. Uskonnon vapaus on yksi perustavanlaatuisista Děkuji. Svoboda vyznání patří k základním lidským právům. Nicméně téměř každý den je v nejrůznějších částech světa porušována. Je to velice kruté, je to netolerantní. Zákon proti rouhání souvisí s dobou vojenského diktátu v Pákistánu. A dnes se využívá k tomu, aby bylo možné utlačovat náboženské menšiny. Každý rok jsou na základě tohoto zákona tisíce lidí odsouzeny k smrti. Musíme být velice tvrdí, musíme zajistit, že pakistánská vláda tento krutý zákon odvolá. Děkuji. A nyní Charles Stanok. Když byl guvernér Tasír pohřben, připadalo mi, že naděje na umírněný Pákistán byly pohřbeny s ním. Tato hrozná vražda osvíceného veřejného činitele znamená, že Pákistán musí odvolat tyto zákony. Obhajoval křesťanku, která čeká na popravu. My v tomto parlamentu už dlouho voláme po reformě nebo zrušení tohoto zákona proti rouhání který je často využíván proti pákistánským menšinám. Tato vražda zdůrazňuje radikalizaci pákistánské společnosti. Čin, kdyby byl teď naživu, by byl v šoku. Řada lidí se řídí tím, co chtěl Tasír a žádá odvolání zákona, ale teď jich bude stále méně. Místo toho fanatici radikálové, včetně právníků, chválí vraha a volají po jeho propuštění. Důsledkem je to, že vzkvétá domácí terorismus a jak jsme opět viděli minulý týden. Může teď Evropská unie udržovat vztah s takovouto zemí, zvlášť když jde o obchod a pomoc? Thank you. Děkuji vám. Teď pan Kelly má slovo. Teď hovoříme o dvojí tragedii. Jednak je to Eh, vražda nevinného muže a také to, že to bylo provedeno jeho strážci. Já mám eh, eh, soustrast s jeho rodinou. Minulý týden se to něco podobného stalo 27-leté irské občance na Mauriciu, která byla zavražděna zloděj v jejím hotelovém pokoji. Ty okolnosti jsou jiné, ale výsledek je stejný, je to smrt nevinného člověka. Já jsem byl také eh, součástí delegace, kde jsem se setkal s tímto guvernérem. Byl to velmi rozumný člověk, který zdůrazňoval náboženskou tolerantnost a boj proti extremismu a terorismu. You, Mr. Kelly. Děkuji, pane Kelly. Pan Paška má slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, na vraždě eh, Salmana Tasíra je nejhorší pozadí toho činu. Eh, Vedem k tomu, že k tomu došlo s tichým souhlasem pakistánských duchovních a také eh, právníci podporují toto vraždu. To znamená, že v Pakistánu tolerují takové vraždění vyplývající z náboženské netolerantnosti pakistánské zákony vlastně umožňují eh, odsoudění eh, křesťanských menšin, jako je to v případě Azii Bibiové. A nemůžeme k tomu přihlížet lhostejně. Náš tlak na pakistánskou vládu je naprosto ospravedlněný a já doufám, že se tomu postaví i ostatní. Nemůžeme tolerovat tyto způsoby hlubokého středověku protože tady jde o zneužívání víry. Děkuji a nyní dávám slovo panu Segedimu. Já vám děkuji, pane předsedající. V první řadě je potřeba konstatovat, že situace v Pakistánu obecně je velmi znepokojivá, nejenom ve světle tohoto nedávného případu. O Pakistánu nemůžeme tvrdit, že se s tím poradí, protože problémy, se kterými se potýká, ať už to jsou eh, hospodářské problémy, etnické problémy nebo politické problémy, tak eh, ty všechny také ústí v eh, migraci do Evropské unie a proto bychom se tím měli zabývat. Dva problémy zejména jsou velmi znepokojivé, jsou to mm, e, neustále útoky z e, strany Indie a Afghánistánu. Dále jsou to muslimští extremisté, e, jak podobně jako ti, kteří zavraždili Samáta Sire. Já bych byl rád, kdyby parlament více podpořil Pakistan, aby, se, aby tu situaci mohl zvládnout. Děkuji paní Makovej. asasinarea guvernatorului Salman Taser, una dintre... Vražda panžábského guvernéra, jednoho z lidí, kteří bojovali za tolerantnost v Pákistánu, poukazuje na dramatický nárůst porušování lidských práv v této zemi. Svoboda vyznání, svoboda slova se v Pákistánu trestá odnětím svobody nebo dokonce smrtí. Salman Tasír zaplatil životem, protože obhajoval náboženskou svobodu a protože obhajoval život a svobodu jiné osoby. Musíme podpořit ty, kdo mají tolik odvahy, že bojují, přestože jim eh, hrozí smrt, za demokracii. Vyzýváme pakistánské orgány, aby potrestali zločince, vrahy, jejich spiklence, aby odvolali zákony proti rouhání. Děkuji. Já vám děkuji. A nyní pan Button. Pane předsedo, vražda guvernéra, Salmana Tasíra je skutečně brutálním a tragickým zločinem. Udáně ho zavraždili islámští extremisté, protože chtěl změny zákona proti rouhání. Tato vražda je tragédií pro Pákistán, ale co to znamená pro Západ? Místo toho, abychom udělali všechno, co můžeme, a bojovali proti islámskému fundamentalismu, který má hluboké kořeny v Evropě, snažíme se ho nějakým způsobem smířit. Zákon šárie je teď uznáván u některých soudů ve Spojeném království v některých městských oblastech de facto platí šária. Evropa byla kolébkou renesance, osvícení, průmyslové revoluce a zázraků moderního vědeckého věku. Ale teď se skláníme před ideologií ze 6. století. Vlády mají strach postavit se jí, vzhledem k politické korektnosti a vzhledem k hospodářské moci některých islamských zemí. Musíme podpořit umírněné a progresivní elementy v takových zemích, jako je Pákistán, ale především musíme zajistit, že zákon šária a omezující fundamentalismus nebude mít místo v moderní západní demokracii. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Především chci říct, že odsuzuji brutální vraždu panžábského guvernéra. Byla to prominentní osobnost veřejného života v Pákistánu. Byl známý bojem proti netolerantnosti a fanatismu. Před sedmi měsíci jsme hovořili o tom, že je potřeba bojovat proti zákonům, proti rouhání. Připomněl bych vám, že zneužívání těchto zákonů vytváří atmosféru netolerantnosti, která vlastně vyzývá k netolerantnosti z náboženských důvodů a vyzývá také k diskriminaci. Případ Ázii Bibiové, který vedl k vraždě panžábského guvernéra, je příkladný. My věříme, že Evropský parlament musí prokázat, že přikládáme význam boji proti extremismu v této zemi. A já apeluji na hlasy rozumu v této zemi. Děkuji. Děkuji. A není pan Mikulášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pan předseda, vážený. Děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři. Především bych chtěl vyjádřit soustrast občanům Pakistánu a soustrast se ztrátou takové politické osobnosti, jako byl guvernér Tasír. znepokojuje mě skutečnost, že v této zemi jsou nadále pronásledováni lidé pro své přesvědčení, včetně křesťanů je známý případ ženy, která na základě eh, zákona šarí a zákona proti rouhání čeká na popravu. Eh, Extremistické islamistické složky eh, jsou nadále přítomné v bezpečnostních složkách a to nepřispívá k bezpečnosti v zemi a přispívá to k tomu, že potom Eh, nelze očekávat eh, aplikaci právního štátu. Doufám, že reformní proces v zemi bude pokračovat a proto vyzývám všechny politické i eh, síly, i náboženské instituce, aby podporovali umírněnost, toleranci a úctu mezi komunitami. Děkuji. Já také děkuji. Pan Galer, prosím. Pane předseda, Pakistan. Pane předsedající, Pákistán je v obtížné situaci, protože vláda není dostatečně silná pro to, aby mohla prosadit umírněný kurz své hospodářské a sociální politiky. A protože armáda, která bojuje v okrajových oblastech proti extremistům, ještě stupňuje svůj odpor vůči těmto změnám, je eh, křehká ekonomicky, také eh, v důsledku povodní, které ji zbrzdily vývoj o několik let. Víme, že značná část pakistanské společnosti eh, je odříznutá od jakéhokoliv hospodářského vývoje. A my v Evropské unii bychom měli vést dialog s politickou eh, elitou této země a měli bychom argumentovat tím, že je potřeba provést reformy v ekonomické a sociální oblasti, aby lidé měli nějakou vyhlídku na zlepšení, protože jinak se budou obracet eh, směrem eh, k extremismu. Já vám děkuji, pane Gálere. A poslední řečník v tomto kole, pan Posud. Já vám děkuji, pane předsedající. Nejkrvavější a nejhorší eh, režimy byly eh, kdysi režimy Jakobínu, eh, nacionálních socialistů a komunistů. A myslím, že není správně, když paní Veržia tady eh, útočí na náboženství jako taková. Ale víme, že náboženství jsou často zneužívána. Proč to musíme bojovat? Tak to bude například Pákistánu. Na druhou stranu se musíme uvědomit, je to, že Pákistán byl vytvořen na Eh, náboženských principech. Eh, bylo součástí britské Indie a tehdy byla Indie rozdělena a na základě islámu měli bychom mít určité pochopení, protože to je islámská země, ale měli bychom jasně bojovat za to, aby eh, tato země byla tolerantní, aby respektovala svobodu vyznání, aby byly respektováni křesťané a my jako jejich mluvčí v Evropské unii bychom je měli častěji bránit protože kdo jiný to za nás udělá. Děkuji vám, pane posilte. Paní Esaja bude naší poslední řečnicí. Prosím. Děkuji. Mm. Salman Tasir. Mnoho lidí už tady zmínilo, že Salman Tazir bojoval proti tě, za ty, kteří nemohli bojovat sami za sebe, to znamená za ženy a menšiny. A on také bojoval proti nespravedlnosti, byl pro demokratický stát a velmi silně kritizoval zákon proti rouhání. On říkal, že tento zákon napsali lidi proto právě, aby eh, mohli eh, zákon zneužívat a eh, mnozí, kteří bojovali za život té odsouzené křesťanky, vlastně jsou potom tímto zákonem postiženi a jeho to stálo život. A my musíme podporovat všechny pakistánské síly, které se snaží dosáhnout nějakého pokroku. Ne všichni pakistánci podporují fundamentalisty a proto ve všech oblastech politiky musí musíme bojovat proti tomuto jevu v Pakistánu. Děkuji a nyní dávám slovo komisaři Filemu, abychom vyslechli také eh, stanovisko komise. Děkuji. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, tato diskuse je dalším důkazem toho, že Evropská unie je šokovaná brutální vraždou pana Salmana Tasíra, guvernéra eh, pakistánské provincie Panžábu eh, a vysocí představitel, vysoká představitelka Eštnova eh, důrazně odsoudila jeho vraždu a vyzývá pakistánské orgány, aby pachatele tohoto zločinu dostali před spravedlnost. Tato vražda eh, je o to eh, strašnější, že, jak je doloženo, souvisí s tím, že pan Tasír se zastával křesťanky asi Bibiové, odsouzené k smrti eh, na základě pochybných podezření zrouhání v listopadu 2010 eh, představitelka Hnova eh, eh, se vyjádřila naše odsouzení, tedy odsouzení Habibiové a žádá, aby byla trest smrti zrušen na základě Mezinárodní úmluvy, již je Pakistán součástí. Evropská unie považuje další aplikaci zákona proti rouhání eh, za eh, významnou chybu a jeho zrušení by měl být součástí dialogu eh, tento zákon v současné formě eh, je eh, nástrojem zneužívání proti eh, menšinám. Jsme si také vědomi toho, že falešná obvinění bývají použitá pro, zneužitá pro vyřizování si osobních účtů předchozí kroky pakistánské vlády nás eh, vedly k eh, tomu, že jsme se domnívali, že se bude snažit změnit eh, ty nejkontroverznější aspekty zákona proti rouhání, nebo že bude tento zákon docela zrušen. Bohužel v případě pana, vraždy pana Tasíra zazněla veliká lidová podpora jeho vrahům. Máme obavu, že fatwy eh, nejsou vyhlášeny jenom, no fatwa není vyhlášena pouze proti panu Tasírovi, ale proti všem, kteří eh, veřejně hovořili proti zákonu, proti rouhání, eh, vyvolávání nenávisti a a beztrestnost by neměly být povoleny a pakistánská vláda má zapovinnost chránit své občany a my spoleháme na ní, že udělá všechno pro zajištění jejich bezpečnosti. Existují obavy, že vražda pana Tasíra odráží nárůst extremismu a netolerance v Pakistánu. A je třeba tedy této situaci čelit a e, zvážit, jak reagovat s vědomím, že vláda a demokratické instituce státu obecně pokračují e, e, dál jaksi v řešení velkých závažných výzev. Neexistuje alternativa. Musíme, je, je potřeba dále posilovat um, demokratické síly pakistánské občanské společnosti. A pakistánská ústava výslovně chrání práva menšin a uh, boj s extremismem se nemůže omezit pouze na pohraniční oblasti, ale na celý stát. Musíme zdůrazňovat eh, potřebu eh, vzdělávání v rámci spolu, naší spolupráce a je potřeba více činit pro podporu tolerance uvnitř systému školství, především tolerance vůči menšinám. Všichni jsme si vědomi křehké situace a zranitelné situace eh, příslušníků eh, náboženských menšin v Pakistánu. A to se netýká jenom křesťanů, ale také eh, hindů, šítů a dalších. Evropská unie by se měla zasadit o jejich společnou věc a ne s, Eh, eh, se soustředit pouze na jednu skupinu, která se snaží ještě prohloubit roztržku mezi křesťany a muslimy. Měli bychom se zasazovat o, eh, ochranu všech práv a svobody v Pakistánu i všude jinde. Děkuji za pozornost. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři. Nyní jsme ukončili tedy rozpravu o Pakistánu. Dostali jsme návrh sedmi usnesení. K této věci hlasovat se o tom bude hned po skončení dalších následujících dvou bodů.